Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, přijměte místo. Chci se ujistit, že souhlasíte s navrženým pořadem jednání a následně vám navrhnout pokusit se tento pořad jednání a také e, zítřejší pořad jednání vyřešit dnes. Kromě bodu 7, který se týká sdělení komise ohledně investičního plánu pro Evropu, e, investiční plán pro Evropu, tak jak ho předložil předseda Juncker. Toto e, bude E, tedy na 11. E, prosince na čtvrtek 11. prosince e, přesunuto a jinak doufám, že se nám podaří všechny body na programu na dnešní a zítřejší zasedání vyřešit dnes odpoledne. Získáme trochu času, protože trialog se, v trialogu se pokračuje a možná, že budeme muset v trialogu zasednout i zítra. Takže první část našeho jednání se, e, tý, se koná za zavřenými dveřmi a proto bych požádal ty osoby, e, které e, nepatří do formace za zavřenými dveřmi, aby laskavě opustili sál a my se mezi tím budeme věnovat bodům 4, 5 a 6. Les points 4 et 5 bod 4 eh, a 5. Já jsem si myslel, že i toto je za zavřenými dveřmi. Ano, 4, 5, 6. Takže došlo k tomu eh, kýženému pohybu osob. Jak eh, víte,